vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a chtěl bych ji tímto omluvit. Dnes je pro Ukrajinu důležitý den, protože dnes ráno byly ohlášeny pro rok 2013. Je to potěšení a bude to příležitost pro Ukrajinu, aby ukázala, že je skutečně na výši vysokých očekávání já bych se nyní chtěl zmínit o našich bilaterálních vztazích. Minulý, minulé pondělí se konalo, konal summit z Bruselu za účasti prezidenta Janukoviče, pana, pan, panu předsedu Rompuje a Barosa paní, hovořilo se o mezinárodních otázkách. Já jsem také se účastnil, abychom hovořili o perspektivách k tomu, že se nám podaří dosáhnout globálních a celkových eh, výměn v blízké budoucnosti se s vysokými ambicemi a očekáváními. Diskuse které se vedly, byly upřímné a mám důvěru v to, že summit skutečně dal na, uvedl na správnou cestu naše vztahy, které by měly dostat konkrétnější obrysy. Dva hlavní výsledky summitu jsou schválení akčního plánu týkající se volného pohybu osob a podpis protokolu k dohodě o partnerství a o spolupráci, který, díky kterému by se Ukrajina měla účastnit na program, programu Evropské unie na pořadu jednání byla také vnitřní situace na Ukrajině jed a probíhající jednání o budoucích asociačních dohodách a o reformních procesech. Ukrajina je součástí našeho sousedství, snažíme se tedy prohlubovat tuto blízkost a zejména když máme na mysli summit OSN v tomto víkendu a, dneš, a závěry summitu v Bruseli, Bruselu, tak budeme vést brzy bilaterální jednání, které by umožnily Evropské unii podpořit vstup Ruska do TO. Nyní budeme hovořit o summitu. Současná vláda přijala určitý počet významných hospodářských reform, které jsme přivítali. Jedná se jednak o veřejné zakázky, které by měly hrát významnou úlohu v boji proti korupci. Byly uzavřeny také dohody s Mezinárodním měnovým fondem a významné reformy byly zahájeny v klíčovém odvětví, kterým je energetika. Ukrajinská vláda tímto, nebo ukrajinské vládě se tímto podařilo stabilizovat situaci v zemi. Je to samozřejmě velice důležité, nicméně máme zájem na neustávaj, neustávající ehm, vlastně úpadku demokratických principů na Ukrajině. Jsou zde velmi významné a znepokojivé stížnosti týkající se svobody tisku, svobody schromažďování a scházení. Dále, jak víte, tak ústa, Ukrajinský ústavní soud v nedávné době změnil ústavu z roku, v roce 2004, která byla přijata v době oranžová, oranžové revoluce. Je to tedy ústava z roku 90. 6, která vlastně dává větší pravomoci prezidentovi, která nyní platí. Tedy je to velmi popírané, kontroverzní rozhodnutí v tom Ukrajina by se měla zapojit do otevřených eh, reform. Takovýto proces by měl mít za cíl vybudování udržitelného, vyrovnaného systému a rovnováhy sil v souladu s evropskými standardy. Je to to je vlastně také téma, o kterém se hovoří v, v usnesení z února letošního roku. Další nedávné rozhodnutí ústavní soud a toto usnesení se tedy týká mandátu současného parlamentu. Ústava z roku 96, která v současné době platí, předpokládá mandát na čtyři, doby, eh, čtyři roky, tak soud se rozhodl, že vlastně vyprší mandát až pět let, protože ten eh, Parlament byl zvolen v průběhu revoluce v roce 2004. Toto rozhodnutí to je takové rozhodnutí a la carte, které vlastně stále více je aplikováno ve stávajících administrativních aktech. Ukrajina skutečně velice silně potřebuje pro otevřený postup ústavních reform a nikoliv, aby se postupovalo na základě okolností. V posledních letech úroveň politických svobod byla na Ukrajině velmi vysoká volby, jednotlivé volby potom byly uznány důvěryhodnými, důvěryhodnými institucemi jakožto takové, že odpovídají mezinárodním standardům. Je politování hodné, že komunální volby z 31. října byla, byly kritizovány většinou pozorovatelů. I když tato kritika se týkala pouze technických a procedurálních aspektů, tak nicméně to je krok vzad Hodnoty a principy demokracie a lidských práv, to jsou základní principy pro členské státy Evropské unie. Jsou to principy, kde je jakýkoliv kompromis vyloučen. A to tím spíše s klíčovým partnerem, kterým Ukrajina je. Jsou to sdílené hodnoty pro naši společnou budoucnost. To je vlastně výzva, budoucích tedy těch asociačních dohod mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Jak jsme o to hovořili na summitu, pokud by ty problémy přetrvávaly, tak nadále musíme vysílat velmi jasné vzkazy týkající se eh, dodržování základních hodnot. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, pane komisaři de Jsem, já jsem zde uveden jako následující řečník, ale než, protože při, při, přišel můj kolega Elmar Brok mezi tím, tak mu dávám slovo na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, kolegyně a kolegové, já bych chtěl srdečně poděkovat za to vysvětlení, které jsme zde obdrželi jménem vysoké představitelky. Já se já se domnívám, že i z důvodu které mají co dělat dočinění s parlamentní stabilitou, že vlastně je potřeba přivítat tyto kroky, ale to, že poslední národní parlamentní volby byly uznány jako řádné a komunální ne, tak to samozřejmě je znepokojivé a A je, je pravda, že ústavní soud také vlastně musí rozhodnout a to, co se dělo vlastně s ústavou, která byla přijata při oranžové revoluci, to jsou fakta. Potom jsou zde otázky společných hodnot, otázky, které hrají eh, rozhodující úlohu. A to, že evropská perspektiva nebo v Ukraji, z pohledu Evropské unie Ukrajina samozřejmě důležitým partnerem. Jsem velmi rád, že na summitu v pondělí byl učiněn významný pokrok v důležitých otázkách. Eh, nem, nemělo by to záviset tím, co se děje se zjednodušením vízové politiky a myslím si, že to je dobrá příležitost hovořit také o otázkách prohloubené zóny volného obchodu aby se vlastně Ukrajina blíže přiblížila evropskému vnitřnímu trhu. Myslím, protože eh, by se měly zohledňovat nejen politické, ale také hospodářské aspekty. protože jsou zde samozřejmě ruské suroviny, takže to je pro zajímavé také pro evropský trh z tohoto hlediska. Uh, a asocia- takže ty asociační dohody a vyjednávání by měly pokračovat. Ale myslím si, dámy a pánové, že vlastně by to nemělo být jen v zájmu Ukrajiny, ale také v našem vlastním zájmu a vlastně my ta, další diskuse také s Tureckem probíhaly tak, aby byly naše zájmy obhajovány. Děkuji. Děkuji, pane kolego Broku. A jako další za frakci SAD pan kolega Severin philosophy of my group on ukraine european union relations today could Názor naší skupiny ke vztahům s Ukrajinou se dá vést asi takto. Nejtěte se, co může Ukrajina udělat pro Evropskou unii, ale zeptejte se, co může Evropská unie udělat pro Ukrajinu, aby se s Ukrajinou stal spolehlivý pilíř pro evropský projekt. Za tímto účelem přístup Evropské unie k Ukrajině musí být vyvážený, spravedlivý, založený na faktech a strategický. Já se domnívám, že tato kritéria splňují výsledky nedávného samitu a také děkuji panu komisaři za to, že takto vyjádřil náš přístup. Vyváženost pro nás znamená vylepšení, ale také pomoc. Spravedlivý znamená vyhnout se tomu, že budeme někomu stranit ve vnitropolitických konfliktech a musíme stejně poměřovat všechny strany bez ohledu na to, jakou barvu nosí. Založená na faktech znamená, že musíme rozhodovat na základě důkazů a ne pouhých tvrzení anebo obvinování. A strategická znamená, že musíme prosazovat politiky, které Ukrajině pomohou organicky se začlenit do projektu Evropské unie a ne politiky, které mají Ukrajinu využít v konfrontaci s jejími sousedy. Kompromisní usnesení, které máme přijmout po dnešní rozpravě, není dokonalé, ale je to dobrý příklad takového přístupu. A lituji několika chyb tištěném textu. Musíme zajistit, že toto usnesení nebude považováno za vítězství jedné strany vůči druhé. Toto usnesení má vyslat všem ukrajinským politickým silám ten signál, že je na čase, aby se sjednotili, aby měli minimální národní agendu a dospěli k dlouho očekávaným reformám, výsledkům politickým, což by zajistilo lepší život pro obyvatelstvo Ukrajiny, také lepší příležitosti pro tuto zemi v zájmu evropské integrace. Není nutné internacionalizovat nitropolitické konflikty v Ukrajině. Musíme si splnit své povinnosti tady i tam a budoucnost nás všechny odmění. Děkuji. Děkuji, pane kolego Severine. Jako další za frakci ALDE paní kolegyně Valean. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedající je Jak skutečně zajímavé si uvědomit, jak často o Ukrajině hovoříme. Doufám, že to znamená pokrok v našich vztazích. E, myslím si, že pragmatismus a respekt na obou stranách, e, to, že dobře chápeme společné zájmy, nám umožní e, vytvořit skutečně poctivé a upřímné partnerství. Velice si vážím to, co prohlásilo vedení Ukrajiny. Ehm, na druhé straně jakákoliv diskuse o Ukrajině má určitou tendenci stát se jakousi válkou mezi evropskou politickou rodinou opozicí, vládami a politickými orgány Ukrajiny. A to si myslím, že nám moc nepomůže, protože nejde o to, kdo je lepší, jestli vláda nebo opozice, nebo kdo je více podporovan Evropskou unii. Je to spíše otázka o evropských občanů, je to o tom, že Ukrajina by měla mít velice zodpovědnou vládu. Eh, summit, který se konal tento týden, dosáhl velice dobrých výsledků, eh, zaznamenal značný pokrok také na cestě k asociační dohodě. Jsem velice ráda, že eh, k tomuto pokroku dochází a také, také v oblasti volné obchodní, volného obchodu. Myslím si, že ty kroky, které děláme, by měly být konsolidované. Zatímco zákon o veřejných zakázkách byl přijat v letošním roce neměly by být uznány žádné, přiznány žádné výjimky ani ve vztahu k fotbalovému mistrovství, které se bude konat na Ukrajině. Myslím si, že bychom se měli soustředit také na situaci malých a středně velkých podniků, které jsou velice zásadní pro úspěch eh, hospodářství, pochopitelně my, ale nejsme tady o to, co by měli Ukrajinci dělat, nebo co by měli dělat pro nás. Myslím si, že důležité je, aby Ukrajinci věděli, co je potřeba, aby udělali sami pro sebe. To se týká institucionální reformy, podobně jako i dalších reformy, reformy reform, které jsou naprosto zásadní pro zájmy Evrop, eh, ukrajinských občanů. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Valian. Další řečníci za zelené a, a, a ale paní kolegyně Harms, dvě minuty 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. V posledních dnech se v Kijevě Lugansku, Pakivu a v dalších velkých a menších městech Ukrajiny se konaly velké protestní akce. Deset, desetitisíce nebo statisíce občanů eh, Ukrajiny vyšly do ulic protestovali proti daňovým zákonům, které považují za nespravedlivé. A když se naše usnesení na někoho obrací potom podle mého názoru v této souvislosti, tak by to mělo být na občany a občanky Ukrajiny, kteří vlastně také tímto protestem zaručují to, aby, aby pokračoval demokratický projekt proces na Ukrajině. Naše usnesení, které vlastně souvisí s skutečnou erozí demokracie, právě úzce souvisí s těmito protesty proti vlastně obrací se spíše na interní úřady, tak, aby dále povolovali tyto protesty. Zítra statisíce, možná miliony lidí by se měli výjít do ulic do Kyjeva. Já to myslím si, že to budeme sledovat s velkým napětím a ne, ale ne, mám určité starosti, pokud jde o další vývoj takže nyní přeji hodně, jim hodně štěstí. V posledních dnech vláda ukázala, že svoboda schromažďování funguje a já skutečně velice doufám, že to takto bude i pokračovat. Myslím si, že je velice důležité, že vlastně jsme že všechny frakce schválily tuto, toto usnesení, bylo by, byla by velká chyba pro rozvoj Ukrajiny, kdyby v budoucnosti tady na této straně eh, parlamentu byli někteří proti a tady eh, z druzí podporovali stranu Julie Timošenkové a nepo, kdybychom nepomohli demokratickému procesu na Ukrajině. Já si myslím, že i když to usnesení teď je, se schvaluje po samitu, jak jsem řekla, právě i kvůli těm obrovským protestům a kvůli starostem, obavám lidí o tom, jak se budou dále vyvíjet ty reformy, tak skutečně bychom měli toto usnesení vzít velice vážně a měli bychom se přímo zabývat tím, co se teď děje děje v Kijevě a na Ukrajině. Děkuji vám za pozornost a skutečně doufám, že společně také s komisí vlastně eh, tuto zemi, která je tak blízko Evropě, budeme dále solidárně podporovat a spolupracovat s ní. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Harms a dalším řečníkem za frakce ECR, pan kolega Koval. Jedna a půl minuty. Děkuji bardzo. E, Pani... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Uplynulo několik dlouhých týdnů fascinujících debat v Evropském parlamentu o budoucnosti Ukrajiny. Já myslím, že Ukrajina sleduje, co my říkáme. A k našemu usnesení bychom proto měli přistupovat jako k dopisu. Ne jako k dopisu k jedné či druhé straně, ale jako k dopisu, jako k nějakému poselství adresovanému Ukrajincům, jako k dopisu, na kterém se se zájmem vyjádříme jako sousedé, kteří jsou připraveni přivítat Ukrajince. Mnohokrát děkuji Rebece Harmsové, která velice dobře ví, co má říct. Volby nebyly uspokojivé. Standardy nebyly ideální. Ale dá se také říct, že Ukrajina má šanci a že my chceme Ukrajinu podpořit. A proto bychom měli mluvit o tom, co je dobré. Nejenom v hospodářské oblasti, ale také v oblasti politické. Ukrajina má otevřené dveře do Evropy. A je dobře, že toto bylo poselství, které vyplynulo ze samitu. A je dobře, že dnes mluvíme o tom, že toto usnesení není učeno jedné či druhé straně, ale Ukrajincům jako takovým. A že jsme ho schválili společně. Děkuji, pane kolego Kovale. Dalším řečníkem na jednu minutu za GUE NGL pan Kohlíček

je hodně určitých eh, nesprávných věcí v regionálních a komunálních volbách, které se nedávno konaly na Ukrajině a mělo by nás to znepokojovat. Potom se tam, byly tam vytištěny nějaké dodatečné hlasovací lístky, byly vytvořeny fotokopie některých hlasovacích lístků, potom se vyvíjel tlak na úředníky a tak dále, na občany, aby vlastně nekandidovali. Uh, a podobné věci. Takže na základě těchto věcí musíme zaujmout stanovisko eh, k tomu výsledku voleb. Byly tam určité autoritativní tendence na Ukrajině a musíme se postavit proti nim, protože jinak bude eh, naše důvěryhodnost spochybněna i také vzhledem k reformistickým a demokratickým silám. Vy jste vlastně zde zaznělo už určitých řečí, ale ne, eh, určitých věcí, ale ne přesně v tomto směru. Děkuji, pane kolego Mildere, za nezařazené, pan kolega Melcer, děkuji. Pane předsedo, my všichni víme, že Ukrajina patří k největším sousedním státům Evropské unie a že skutečně je to obrovský potenciál do budoucnosti. Pro EU je to určitě velice důležitý partner, takže musíme vlastně z politického hlediska v těch se tím zabývat. Co se, bylo to pravděpodobně také určitá poražka Evropské unie. Evropská unie ztrácí jako kdyby na atraktivitě pro Ukrajinu. Právě občané možná Evropská unie hr, ztrácí postupně své trumfy. Ukrajina Samozřejmě, ale určitě je potřeba, abychom se na ní dívali jako na rovnoprávného partnera, stejně jako na Rusko. Je samozřejmě důležité, aby cíle byly dosaženy a měli bychom jim dát možnost se v příštích letech, aby se sami rozhodli, zda se dále chtějí přibližovat k Evropské unii, anebo zda si chtějí zachovat svou nezávislost. Děkuji. Děkuji, pane kolego Melcere. Nyní další eh, přihlášení řečníci. Nejprve kolega Galer na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Je velký potenciál spolupráce mezi EU a Ukrajiny. To dokázal i summit program pro e, vízovou svobodu a e, naší spolupráce. To jsou samozřejmě hesla. Máme zde toto kompromisní e, rezoluci a z těch aspektů, z jakých se skládá, jsou zde také zdůrazněny určité potenciálně pozitivní ale, ale ono se říká sídlem roste chuť a potom, když ty zákony by eh, reformistické zda skutečně budou aplikovány v praxi, na to se ještě musíme potom podívat. Pan komisař o tom hovořil, zde už vlastně to všechno souvisí třeba s tím mistrovstvím Evropy ve fotbale a tak dále. Já si dokážu představit, že toto může být už takový příklad, kde vlastně se ty principy prohlašují, ale v praxi to může být zcela jiné. Já děkuji komisaři eh, výslovně za to, že co se týká svobody schromažďování a svobody tisku, že se o tom výslavně zdůraznil. Bohužel ty komunální volby byly krokem zpět tady v tomto a to je také mínění naší frakce a tím to bych chtěl jasně vyjádřit. Kolega Severín nevidí žádnou nutnost o internalizaci interních konfliktů. Já si myslím, že dříve se to říkal princip nevměšování do vnitřních záležitostí, ale to by se neměl stát ten princip, podle kterého bychom působili na Ukrajinu nebo jednali s nimi. Naopak musíme vlastně měřit tu zemi podle evropských standardů, podle standardů Evropské unie a myslím si, že je správné to, co řekla kolegyně Harms, že je nutné, abychom nadále zůstali Ukrajinou v těsném kontaktu a abychom sledovali to, co se tam eh, dosáhlo v oblasti svobody a z oblasti demokracie, aby se nedělaly kroky zpět, ale kroky kupředu. Děkuji. Děkuji kolegovi Gálerovi a jako další je pan kolega Svoboda na jednu a půl minuty. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Bohužel ta nepřinesla oranžová revoluce to, co by byla měla přinést, alespoň ne to všechno. Dneska vlastně se říká, že Tymošenková příliš neruší od Janukoviče. Co se týká těch komunálních voleb, tak bohužel také ne, nepřinesli to, co se očekávalo, že eh, dones, do, přinesou a došlo tam k určitým nepravostem. To, co řekl, co, co zde řekli kolegové, to je to je mluvte. Je potřeba samozřejmě jasně o nich sledovat naši cestu, jdeme směrem demokracie, nechme oligarchii stranou. Nesmíme tím narušovat práci parlamentu, ale měli bychom vyvíjet takový tlak, aby skutečně ty, ty práva podle evropských standardů byly zaručovány. I když ono vždycky stanovisko zelených není stát zcela uprostřed, ale pomožme té zemi skutečně dostat se na správnou cestu ve smyslu evropských standardů, ve smyslu evropského právního řádu. Myslím si, že to je naše politika, kterou budeme sledovat a měli bychom v ní pokračovat my sice kritizujeme, že ty volby neproběhly tak dobře, ale podívejme se, že také určitým způsobem Tomišenková provádí určitou politiku, která v určitých oblastech může být konstruktivní. V tomto takže raďme nebo pomáhejme Timošenkové tak, jak jsme to předtím dělali s Janukovičem. Děkuji za pozornost. Děkuji kolego Svobodo a další je pan kolega Nikalskis na jednu a půl minuty. E, pane předsedo, e, kolegové, dovolte, abych e, zahájil tím, co řekl pan Severin, což považuji za důležité. Měli bychom skutečně položit otázku, co můžeme udělat pro Ukrajinu a ne co Ukrajina může udělat pro nás. Děkuji panu Severinovi za to, že to řekl, protože to je to, co bychom měli dělat. Je pravda, že volby podle našich standardů neproběhly tak, jak bychom si představovali. Byly tam určitě nedostatky, ale paní Harmsová správně řekla, že naším úkolem není se dívat někam eh, zpátky, ale uh, měli bychom e, se zamyslet nad tím, co chtějí Ukrajinci a co chceme my, protože integrace Ukrajiny nebo členství Ukrajiny je skutečně v zájmu Evropské unie a je to také e, v zájmu Ukrajinců. Já se domnívám, že kdybychom uh, chtěli toho moc od Ukrajinců, tak by to nebylo od nás poctivé, protože eh, v tomto parlamentu jsou i takoví eh, poslanci mezi námi, kteří jsou velice liberální ve vztahu k lidským právům eh, ve vztahu ke svým jiným partnerům, zatímco ve vztahu k Ukrajině jsou příliš nároční. Já si myslím, že Ukrajina si zaslouží naši podporu bez ohledu na to, s pohledu, které politické strany se na to díváme. Myslím si, že tady skutečně jde o to, abychom měli co nejbližší a nejužší vztahy s Ukrajinou. Panu Migalskému děkujeme. Další je pan Campbell Benamen. Pane předsedo, já e, znám Ukrajinu, navštívil jsem Kijev, navštívil jsem Krym, kromě toho sbírám e, ukrajinské malíře. Jsou to lidé, kteří jsou mimořádně upřímní, otevření, ale politicky bych chtěl upozornit, že Ukrajina je skutečně rozdělena e, na část, která je pro západní, ta je na západě a pro východní východ. E, Ukrajinců je více než 45 milionů a Rusko mají hned jako svého souseda. Ehm, Rusové vždy budou velice žádlivě hlídat přístup k Černému moři. Myslím si, že kdyby Ukrajina se stala eh, eh, součástí NATO, tak by to znamenalo určitě nakopnutí vlastně Ruska je, myslím si, že co se týče takových věcí, jako jsou zemědělské dotace a tak dále, že to by bylo prohibitivní. Myslím si, že bychom je mohli pomoci jinak. Myslím si, že bychom se měli postarat o to, aby, Evropa, aby Ukrajina byla i nadále nezávislým státem, který nebude členem Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Další je kolegyně Segedy, o pan kolega Segedem. Děkuji, děkuji. děkuji. Pane předsedo, Vážení kolegové, vážení poslanci, já myslím, že se všichni shodneme na tom, že vzhledem k počtu obyvatel a velikosti je Ukrajina strategickým partnerem pro Evropskou unii. Klíčovým partnerem. Ale v tomto usnesení mi chybí dvě věci. Za prvé, nezmění se tam etnické menšiny v Ukrajině. Víme, že 65 60 obyvatelstva jsou Ukrajinci ale jsou tam také Maďaři, Rusové, Tataři, Rumuni. Ti všichni žijí na Ukrajině. Byl bych opravdu rád, kdybychom do tohoto usnesení začlenili naše požadavky, které se týkají menšin, vzdělání v menšinových jazycích. A také otázku zachování kulturního dědictví Například v Podkarpatí. Tam se ničí kulturní památky. Nemluvíme dost důrazně proti nesrovnalostem ve volbám a já žádám, aby se Evropská unie distancovala. Děkuji, pane Segery. A teď na dvě minuty pan Zalevsky. Byl to důležitý týden pro vztahy mezi EU a Ukrajinou. Byl to pozitivní týden v tomto ohledu. Nejprve v pondělí v průběhu summitu jsme společně vytvořili cestovní mapu, která povede k liberalizaci vízového režimu. A zítra budeme hlasovat o usnesení, které je podle mě dobré, o usnesení Evropského parlamentu, které otevírá cestu k další spolupráci mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Přináší takové příležitosti, takové možnosti a uzavírá významnou debatu v Evropském parlamentu. Je opravdu dobře, že jsme dospěli ke kompromisu, že mluvíme jedním hlasem a ne jen ve vztahu k určité konkrétní politické straně na Ukrajině, straně pana Janukoviče ne paní Timošenkové, ale obracíme se na ukrajinský národ. Vyzýváme ho, aby se choval tak, aby umožnil svou budoucnost v Evropské unii. To je opravdu podstatné. Je důležité posoudit fungování ukrajinské vlády podle dosažených výsledků. Je to první vláda, která zavedla reformy, která spolupracuje s Mezinárodním měnovým fondem. A vidíme, že ty reformy už mají kladný dopad na hospodářství. Vidíme, že Ukrajina má šanci dostat se ze slepé uličky, která tam panovala v posledních letech. Ukrajina současně tvrdí, že se chce stát součástí Evropy. A proto musíme poukázat na nesrovnalosti, které se vyskytly při volbách. Děkuji, pane Zalevsky. A nyní pan Sivěč na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Dnes tady mluvíme v jiné atmosféře. Emoce jsou pryč a usnesení lépe odráží realitu. Je dobré, že se parlament pokouší mluvit jedním hlasem, přestože ne vždy víme, jak to udělat. V tomto usnesení jde o kvalitu demokracie. Jde v něm o to, jak oceňujeme kvalitu demokracie, jak hodnotíme kvalitu demokracie na Ukrajině. Je to usnesení učené jak modrým, tak oranžovým. Nejprve těm oranžovým a pak těm modrým, kteří se střídají u moci. A já chci poděkovat eh, prezidentu Janukoviči a ostatním představitelům a jsem rád, že se snaží dělat něco s událostmi v Majdanu před několika lety. Ovšem, teď odpovídá za image opozice paní Timošenková a já bych rád, kdyby pochopila, že být v opozici nestačí. Nestačí chtít být u moci. Je také důležité nabídnout nějakou alternativu, které se potom obyvatelstvo může chopit. Pokud lidé, lidé pochopí, že Ukrajina potřebuje takovouto odvahu, bude to náš velký úspěch protože jsme je v tom podpořili. Nejde o Viktora Klička, ale Vitalie Klička. Ten je tím vynikajícím boxerem. Na Ukrajině jsou dva kličkové boxéři. Děkuji. pane kolego vezde Na dvě a půl minuty pan Kelam. One of the most... Jeden z nejdůležitějších eh, výsledků kolapsu Sovětského svazu bylo vytvoření nezávislé Ukrajiny. Je to země, kterou musíme vnímat jako budoucí členskou stát Evropské unie. Já vítám to, že prezident Janukovič a také nový parlament potvrdili eh, eh, svůj cíl stát se členem Evropské unie, protože si myslím, že demokratická a nezávislá Ukrajina, kde nebude existovat eh, korupce a kde se nebudou lidé bát eh, nejrůznějších představitelů státu, která bude dodržovat zásady právního státu, bude faktorem posilujícím stabilitu pro celý kontinent. Bez eh, skutečné demokratické Ukrajiny si nedovedu představit skutečně demokratické Rusko. Včera jsme slavili eh, šesté výročí začátku oranžové revoluce. Bohužel velký potenciál této změny eh, byl promarněn. Přesto eh, díky vítězství demokratických demonstrantů v prosinci 1994 byla zavedena do země svoboda projevu a schromažďování. Eh, je správné, že Evropský parlament vyjadřuje své zneklidnění nad tím, že i nadále dochází k porušování těchto svobod, včetně svobody, svobodného tisku. Kromě toho i bezpečnostní složky začaly se eh, vkládat do některých demokratických aktivit. Je důležité vyslat jednu zprávu eh, ukrajinské vládě. Evropa je otevřena všem možným druhům spolupráce ale nikdy nebudeme zavírat oko před tím, oči před tím, že se poruší základní e, svobody. Musíme být přátelští, musíme být upřímní a musíme být konsistentní při hodnocení e, našich svých hodnot. Je skutečně s politováním, e, můžeme s politováním konstatovat, že šest let po oranžové revoluci, což bylo vyjádření zájmu lidu, výsledky této revoluce nevedly k lepší integraci ukrajinského obyvatelstva. Děkuji. Děkuji, pane kolego Kelame. Jako další na řadě je paní kolegyně Kolarská Bobiňská na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já eh, nebudu hovořit o tom, co my bychom měli udělat pro Ukrajinu, nebo co Ukrajina má dělat pro nás, ale chtěla bych hovořit o tom, co Ukrajina by měla udělat sama pro sebe. Ukrajina chce se integrovat do Evropské unie, ale současně s tím eh, slyšíme o porušování eh, základních svobod. Například v nedávné době nám novináři Eh, z jedné televizní stanice na Ukrajině eh, sdělili informace o porušování základních eh, práv a také některé nezávislé zdroje nás informovali o podobných incidentech. Během diskuse zde v Evropském parlamentu někteří lidé vyjádřili názor, že vlastně zavíráme oči před Eh, těmito eh, nesrovnalostmi a že tím pádem vlastně odrazujeme eh, Ukrajinu od jejich snah stát se součástí Evropské unie, že bychom je měli pouze pozbuzovat a nekritizovat. Myslím si, že naším hlavním úkolem je chránit demokratické hodnoty. Měli bychom zde hovořit o hodnotách a vlády by měly hovořit o reformách Eh, nesmíme zavírat oči před eh, porušováním eh, základních svobod. Jsem proto ráda, že jsme podepsali ten protokol, který umožní Ukrajině přístup k některým našich, našim programům a že se nám také daří liberalizovat dále vizový režim, ale bude záležet na Ukrajině, jestli další kroky podnikne ona. Děkuji paní kolegyně Kolarské Bobiňské. Nyní se dostáváme ke postupu ke HDI, ale vidím, že kolega Svoboda už patří k zapsaným řečníkům. O začátku diskuse byl tady, to je více než jsme se obávali, ale méně než bychom mohli očekávat. Takže jako první spontánní řečník je kolega Kozlovsky. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, na říjnovém plenárním zasedání komise zdůraznila, že ke vztahům k Ukrajině bychom měli přistupovat ve světle třech událostí. Zasedání ministrů Ukrajiny a Evropské unie, komunálních voleb a samitu já jsem měl obavy z komunálních voleb. Já jsem tam byl pozorovatelem společně s panem Kovalem. A bohužel změny volebního zákona, ke kterým došlo tři měsíce před volbami a odvolání ústavy z roku 2004 naznačují, že Ukrajinci nemají smysl pro stabilitu práva. Rovněž nesrovnalosti v průběhu voleb vyvolaly určité pochybnosti o demokratických standardech. Je také nutné zabránit korupci a udržet pod kontrolou veřejnou zprávu. Ale já doufám, že naše usnesení přiměje Ukrajinu k tomu, aby pokračovala na cestě hospodářských a institucionálních reform. Děkuji, pane Kozlovsky. Ačiū, ponia pirmininkė iš tiesų parlamento Děkuji, pane předsedo. Kompromisní usnesení o Ukrajině má zvlášť velký význam. Jak pro obyvatelstvo Ukrajiny, tak pro obyvatelstvo Evropské unie. A to proto, že Ukrajina je velice důležitým partnerem. Především z pohledu politiky sousedství. A proto je důležité dál se věnovat spolupráci, zvlášť v oblasti vízového režimu. Komise by proto měla předložit plán liberalizace vízového režimu a to, co nejdříve. též platí pro dohodu o volném obchodu. Měli bychom usilovat o stabilitu v našich sousedních státech. Samozřejmě zvlášť velký význam mají ústavní reformy na Ukrajině, ale musíme také pochopit, že na to je potřeba něco času. A proto bychom neměli jenom kritizovat Ukrajinu, ale měli bychom jí pomoct integrovat se do naší rodiny. Děkuji paní kolegyně Blinkevičute a další na řadě je paní kolegyně Ovieva. Tänan, härra president, lugupeetud volinik, head kolleegid. Eh, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, můžeme předpovídat, že eh, nic se nedá předvídat na Ukrajině. Jsem eh, eh, ráda, ale že to už neplatí. Jsem ráda, že eh, vládě se podařilo stabilizovat eh, situaci a dochází také k ekonomickému růstu. Eh, Ukrajina má zájem na spolupráci s Evropskou unii, ale jde o dvě strany, kterých se to týká. Evropská unie pochopitelně má zájem na tom, aby v rámci jejich hranic existoval zajištěné Eh, existovala zajištěna, zajištěna demokratická práva. Hovořím teď o základních lidských svobodách. Musíme eh, eh, se postarat o to, aby Evropská unie i nadále zůstala na svém a e, musíme v této věci spolupracovat. Myslím si, že rozhodnutí, ke kterému došlo zde minulý týden, to znamená odložit e, zprávu, že bylo rozhodnutí správné zítra, budeme přijímat usnesení, které je dobře, dobré a vyrovnané a bude také užitečné pro Ukrajinu. Děkuji, paní Ovier. Teď pan Stojanov. Děkuji, děkuji, pane předsedo, já jsem byl členem delegace parlamentu, která navštívila Ukrajinu a mohu vám říci, že jsem se vrátil se smíšenými pocity. Eh, byli jsme svědky určitých protestů, také určitých nesrovnalostí, ale také jsme viděli věci pozitivní. <clears throat> Souhlasím eh, s rozhodnutím ústavního soudu, který se zabýval otázkou ehm, funkčního období parlamentu. Eh, na Ukrajině je milion Bulharů, respektive lidi, eh, kteří původně eh, jsou z Bulharska a myslím si, že to jsou lidé, kteří jsou jakýmisi vyslanci evropských hodnot. Myslím si, že v rámci toho vizového režimu bychom měli najít způsob právě pro tyto lidi, kteří byli nějakým způsobem odříznuti od své vlastní vlasti, a to již po dobu 300 let, aby právě tito lidé měli možnost svobodně cestovat a nějakým způsobem tak exportovat eh, myšlenky Evropy eh, do Ukrajiny. Děkuji, pane Stojanovem. Eh, paní Andrikieny je další. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nedávno Ukrajina byla vlastně eh, na čele eh, všech těch států, které patří do východního partnerství, to se týká evropských standardů, jejich aplikace, právních reform a tak dále. Na druhé straně třeba říci, že nedávné události eh, vytvářejí určité obavy, proto je potřeba, abychom vyjádřili obavy právě týkající se těchto událostí, ať už se to týká působení Eh, bezpečnostních složek, eh, eh, zásahu proti nevládním organizacím a sdělovacím prostředkům. Je třeba v této souvislosti říci, že podporujeme integrační proces. Pochopitelně, že můžeme používat politiku byče a cukru, ale myslím si, že toho cukru by mělo být více. Myslím si, že členství Ukrajiny v Evropské unii by mělo být naším strategickým cílem a měli bychom najít takové prostředky, které nám umožní dosáhnout toto cíle. Děkuji, děkuji kolegyně Andrikiene. Další je pan Murský. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám pouze jednu otázku ehm, na všechny. Um, evropské poslance, proč vlastně dnes potřebujeme toto usnesení o Ukrajině? Musíme eh, pomoci té nové vládě, ale co chceme opravdu dělat? Chceme se eh, vměšovat eh, do výsledku komunálních voleb? Chceme nějakým způsobem se vměšovat do jejich schopností vyřešit si své vlastní věci? ten původní text eh, říkal, že všechno na Ukrajině je velice špatné, ale to není pravda. Měli bychom eh, si uvědomit, eh, jaká jsou fakta a jen až budeme mít tato fakta k dispozici, tak potom můžeme skutečně brát taková ta usnesení vážně. Děkuji, pane Mirský Poslední řečník na seznamu je paní Pasesku. Děkuji, děkuji pane předsedo. Důležitým aspektem dnešní diskuse eh, je kritika, která se týká transparentnosti a spravedlnosti těch místních voleb, ke kterým došlo 1. října. Ehm, Eh, hovořilo se v této souvislosti o vlivu vlády na sdělovací prostředky, také o úloze tajných služeb a tak dále. Eh, Ukrajina zůstává klíčovým partnerem pro Evropskou unii. Velice si vážím angažovanosti Evropské unie eh, na procesu demokratizace, což se projevilo i na tom pondělním summitu. Ehm, Ukrajina je přirozeným partnerem i pro Rumunsko, protože Ukrajina pochopitelně je významným hráčem také v oblasti Černého moře, což souvisí také s bezpečností této oblasti. Co se týče Moldavska, eh, tam eh, v současné době se připravuje eh, dohoda týkající se hranic mezi těmito dvěma zeměmi. My také podporujeme myšlenku vízového režimu pro Ukrajinu. Děkuji, paní Basesku. Teď na závěr této diskuse vystoupí místo předseda eh, komise, pan komisar de Kucht. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád odpověděl na faktickou otázku, kterou mi položila paní Valian a která se týká zákonů v oblasti veřejných zakázek. Když byl ten zákon přijat, my jsme ho přivítali, ale následná novela a celková kvalita tohoto zákona znamenala, že Evropská komise sledovala vývoj v poslední době a došlo také ke změně podmínek pro proplácení v energetickém sektoru. Kromě toho, pane předsedo, rozhodně vítám tu dohodu celém politickém spektru o tom, jaká by měla být analýza současné situace. A to se také odráží v usnesení, o kterém se bude hlasovat zítra. A já se skutečně domnívám, že pokud my jako Evropský parlament, jako Evropská unie, chceme mít vliv na tuto konkrétní záležitost, dohodnout se celkově na tom, jaké měly být zásady takového postoje, je opravdu důležité. A proto to vítám jménem komise